Děkuji. Děkuji. Já bych zde chtěl přivítat pana arcibiskupa a další zástupce portugalské biskupské konference. Jsou zde, srdečně vás tady vítám. Důstojnosti. Chtěl bych vás přivítat zde v tomto zasedacím sále. a chtěl bych vyjádřit naši solidaritu a naši kondolenci vám kvůli situaci v Madejře. Víme, k čemu došlo v sobotu. Bylo to opravdu velká tragédie a my soucítíme s občany Madejry.